chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Nous allons reprendre. No, no, Dámy a pánové, prosím, budeme pokračovat tam, kde jsme dopoledne skončili. nous allons faire le point. Budeme tedy řešit praktické rozpočtové dopady stávající dohody o sídle Ani Enisa. To je agentura o sítích a bezpečnosti informací. Týká se to Řecka. A e, rozdělení mezi Heraklionem a Aténami. Chtěl bych přivítat pana, chtěl bych přivítat pana Helmbrechta, který má asi desetiminutovou prezentaci a vysvětlí nám, jak tato, hodnot, jak tato dohoda o dvou místech vytváří problém pro agenturu. Pak vyslechneme pana Timerse, který je ředitel, který odpovídá za otázku Enisa na DG Connect v Evropské komisi. Chtěl bych vám ještě říci, že jsme také pozvali zástupce řecké vlády na tuto diskusi, ale bohužel příslušný minister nemohl přijet. Velvyslanec Řecka, který zasedá v Koreperu, je dnes zastoupen svým zástupcem. Já ho tady vítám. A chtěl bych vyjádřit přání, eh, aby zástupci evropského zastoupení v Řecku předali eh, všechny tyto informace do Řecka. Koncem měsíce budou někteří z nás v Aténách a mohli bychom se k této otázce tam vrátit. Pane Helmbrechte. Pokud souhlasíte, prosím, máte slovo. Vous avez la parole, monsieur. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I will switch. Děkuji, pane předsedo, já budu mluvit anglicky. Uh, Já mám pár slajdů. Uh, děkuji za příležitost uh, za příležitost vysvětlit situaci Enisa v Řecku Uh, Mm, také to závisí s udělování absolutoria parlamentu a komentářem účetního dvora. Na úvod ENISA byla zřízena v roce 2004. Mandát um, prodloužen v roce 2013. Nyní je to běží do června 2020. Budeme mít hodnocení A to s podmínkou, že uh, um, se bude jednat o jejich budoucnosti. Takže to, to rozhodnutí, které bylo schváleno v roce 2013, bylo rozhodnutí uh, ohledně lokality. Když se vrátíme historicky, kdy padlo uh, rozhodnutí rady, tak to bylo na řecké vládě, kam v Řecku UNESu umístí v roce 2004, to bylo rozhodnuto, že to bude Heraklion. V roce 2013 byl kompromis, že bude fungovat v Atenách a administrativa bude v Heraklionu. To znamená, že nyní máme 20 zaměstnanců Heraklionu, 70 v Atenách. Když se podíváme na téma problematiku té agentury, tak jedna z hlavních témat je doporučení a podpora implementace legislativy Evropské unie. Když se podíváte na příslušné eh, eh, nařízení, tak telekomunikační balínek, laptopy, ochrana dát, eh, SINES. Takže jedna z hlavních úkolů ENISY bude podporovat členské státy a komisi při implementaci směrnice NAS. Dalším úkolem ENISA je, jsou business modely IT bezpečnosti s podporou evropských vlád, komisi, průmysl a občany o nadcházejících hrozbách, zmírňování těch hrozeb a jaké tedy business modely se věnují um, cloud computing, Internet of Things, velká data, elektronic, elektri, ehm, mě, měřiče elektřiny v domácnosti, um, asistované řízení a komunikace mezi auty a podobně. Takže všechno to, co je v e, společnosti IT, hrozby IT, příležitosti pro biznis. Teď, když máme Eh, strategii o eh, bezpečnost EU, tak to jsou témata, která podporujeme. A další eh, pilíř je podpora členských států. Máme článek 14, 40, kde mm, mm, nás členské státy mohou požádat o podporu. My mm, máme operativní týmy, které poskytují podporu. Znamená to, že naši exportě musí cestovat po Evropě, jezdit do členských zemí, do Bruselu, na konference a podobně. Když se podíváme na to nařízení, vlastní nařízení, na ty formulace, tak bod odůvodnění 10. Hostitelský členský stát má zajistit hladké fungování agentury. Pak je tady článek 33 Eh, kde um, hostitelský stát bude poskytovat co nejlepší podmínky pro zajištění fungování agentury. Když se tedy podíváme na stávající situaci, tak na dalším slajdu vidíte tabulku dostupnost lokality. Heraklion, máte přímé lety, Eh, na, omezeného počtu hlavních měst EU pouze v létě, protože Heraklion je eh, jak s hlavním městem kultury a turismu, takže přímé lety máme eh, jenom z Aten do hlavních destinací v mm, EU během celého roku. Když se podíváme na vzdělávací kapacity, máme tam Heraklion, máme Evropskou školu, Bohužel výzvou je, že nemáme kritickou masu eh, žáků, abychom mohli vyučovat celé osnovy, takže nemáme eh, plné fungování sekundárního vzdělávání a eh, máme ještě hodnocení Evropské školy, takže to vypadá, že ta škola nedostane akreditaci jako evropská škola do budoucna. Když eh, se podíváte do Aten, tam je velké množství soukromých i eh, státních eh, škol, tam americké, německé, francouzské školy, tam celá řada možností, kde rodiče mohou zvolit řádné vzdělání, když se podíváme na vhodný přístup na trh práce, sociální zabezpečení, lékařské péče pro děti, Heraklion, e, mm, to je moderní ekosystém IT bezpečnosti, i když to je především pro turistiku a zemědělství, tak tam většinou partneři, manžel, manželky neseženou pracovní místa, takže někteří zaměstnanci dojíždějí. Dojíždění e, v Evropě je často tedy výzvou. Takže to je problém tam dostat lidi. Když se podíváte na další slide, tak máme udělení absolutoria v roce 2013, kde tyto dvě lokality byly zmíněny a relevantní komentář eh, tam je, že i toto tedy, na to se ptal účetní dvůr, takže to proběhlo, proběhla diskuse, když se podívete na zprávu auditora, tak tam byla zmínka nájemného. Když se podíváte na kancelář v Aténách, tak nájem platí řecká vláda, toho se vážíme, to hodně peněz. Výzvy jsou, že ten Eh, v tom, že ten eh, majitel vždy dostane platbu na poslední chvíli a často je obtížné, jak si to cash flow přes nás na eh, majiteli zajistit. Takže hrozí, že mm, tedy my tam máme hezkou kancelář, ten majitel nás má rád, ale riziko je, zda v budoucnu bude dostávat nájem. Když se podíváme tedy na to, co to znamená v praxi, ty kanceláře. E, v tom nařízení je to politický kompromis. Administrativa Heraklianu, operativa v Atenách. Po třech letech v mnoha případech to není možné. IT, e, tam potřebujete podporu PC, když to nefungujete, v kanceláři, kde jsou ti zaměstnanci nemůžou, nemůžou lítat každý den z Aten do Heraklionu, naopak, když je problém. Takže to je problém, to oddělení. HR, eh, recruitment, když děláte interview, HR je v Heraklionu, operativa, kde probíhají ty pohovory, kde jsou ty, ta volná místa jsou v Atenách, takže lidé zase lítají tam a zpátky. Dále zakázky, veřejné zakázky, odpovědný úředník je v Heraklionu, projekt je v Atenách, takže zase lítá do Aten. Takže opravdu to je velmi neefektivní. Napravo ode mě je mm, šéf tedy administrativy. Ehm, hodně se toho zlepšilo, máme elektronický workflow, paperless, ale stejně lidé musí cestovat, pak lidé jezdí na mise, vždy lítají z Heraklionu přes Atény do dalších měst, což je zase obrovská ztráta času pro ty, co cestují. Znamená to, že to zvýšuje naše náklady, máme problém s komunikací, v praxi, když máte dvě lokality, tak je otázka, jak tedy eh, se společensky eh, setkávat se zaměstnanci, se často ani neznají, jak to vypadá s rovnováhou profesního osobního života. Je obtížné ty lidi přilákat na tento eh, trh práce. Na mě se obrací zaměstnance a ptají se, eh, že když jejich děti jsou starší, chtějí do Aten, protože děti chtějí eh, dostat do školy. Takže tady vám chci mm, dát čísla, kde jsou ty zkušenosti za tři roky. Pokud bychom měli jednu lokalitu, což je také mm, signál e, pro řeckou vládu, tak 40% bychom ušetřili na nájmu, pokud by byla jedna kancelář. Pro nás my bychom získali 6% operačního provozního rozpočtu, což ztrácíme neefektivitou. To bychom mohli dát na projekty a podporovat IT bezpečnost v členských zemích. Stávající mandát proběhne do června 2020. Máme hodnocení, které iniciovala ENISA minulý rok. My připravíme hodnocení komise. Efektivita Mm, bude také v té zprávě uvedena. Když se podíváme do budoucna, tak to je také otázka, když eh, chcete mluvit o mandátu v nadcházejících letech, když mluvíte o IT, IT bezpečnosti, o výzvách, které jsou před námi, tak mm, efektivní agenturu a je tedy důležité eh, je získat podporu, aby Enisa byla v jedné lokalitě, což v tomto případě jsou Atény. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní dávám slovo panu Temersovi. Uh, Děkuji, to pro mě velká čest, že zde mohu být a říci stručně několik slov za Evropskou komisi a DG Connect, které se intenzivně zabývá sledováním aktivity agentury ENISA eh, z hlediska rozvoje jejich politiky. Jak už pan profesor Helmbrecht náležitě vysvětlil, v roce 2004, když tato agentura vznikla, tak bylo rozhodnuto, že má mít sídlo v Řecku, to jednomyslně podporují členské státy a postupně v tom nařízení z roku 2013, které, navrhlo, které nahradilo to předchozí nařízení, bylo schváleno parlamentem a radou, se rozhodlo, že se pro zlepšení operativní účinnosti otevře pobočka v Aténách. A efektivní fungování, to je hlavní téma. A vy jste to také eh, v udělování absolutoria náležitě komentovali, je třeba udělat strategie pro zlepšení právě to efektivity fungování. Eh, bezpečnost kybernetického prostoru je významná tématika a nebude její význam polevovat, naopak a také se intenzivně vyvíjí politika v této oblasti, například e, směrnice o bezpečnosti sítí a informací, nařízení o tomto tématu, které e, hovoří o spolupráci e, členských států, kde také má ENI zahrát důležitou roli. A to je jenom jeden z příkladů role agentury ENISA, která je velice důležitá pro kybernetickou bezpečnost Evropy. Uvědomujeme si samozřejmě, že ENISA se potýká s určitými záležitostmi, například problematikou placení nájmů za ty, eh, ta dvě sídla, kde tedy řecká vláda pod, poskytuje podporu. Eh, často jsme komunikovali s řeckou vládou o ENISE tak, aby se podařilo opravdu včas platit ty nájmy. Výdaje na mm, jednotlivé kanceláře Enisy vlastně platí nadále řecká vláda. E, víme o těchto operativních e, problémech Enisy při zprávě obou těch e, sídel a jsme s nimi v pravidelném kontaktu a také v pravidelném kontaktu eh, s ředitelem a řešíme také ekonomické a sociální dopady aktuální situace. V nařízení z roku 2013 článku 32 je stanoveno, a my to tak uděláme, že učiníme nezávislou analýzu fungování a efektivity Eh, Enizy v červnu a protože je zde možnost eh, obnovy mandátu Enizy, je to důležité v souvislosti s eh, vývojem celé té situace v oblasti kybernetické bezpečnosti a také právě efektivita fungování kanceláří ENISY bude zahrnuta jistě do této evaluace. Děkuji. Děkuji vám, pane řediteli. Nyní pan Gajer, jako náš stálý zpravodaj k agenturám, nám přednese své hodnocení. Prezident. Děkuji vám, pane předsedo. Tento problém nám není v Evropě cizí. Prý jsou i jiné instituce, které tu a tam musí změnit své sídlo, kde zasedají. Já jsem součástí také takovéto instituce Každý měsíc eh, mohu úřadovat eh, v jednom i v druhém místě. A to je prostě dané politickými rozhodnutími. A některé věci změnit můžeme a jiné změnit nemůžeme. To téma, že jsou instituce, které mají dvě sídla. Někdy to změnit lze a někdy to není v našich rukou, abychom o tom rozhodli. A že to nejde na jedné straně, tak to neznamená, že to nejde vůbec. Já ten případ Enesy znám celkem dobře. V minulém legislativním období jsem pracoval zvláště ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, takže zprávy o udělení absolutoria a hodnocení účetního dvora v této záležitosti celkem dobře znám. A to, co nám líčí generální ředitel Helmbrecht, je situace kterou rozhodně nelze označit jako efektivní. Každý, kdo zná procesy v firmách a tak kdy, ví, že když jsou e, na, ve dvou lokalitách, tak je to složité a když to jednoho místa na druhé se můžete dopravovat jen letecky nebo lodí, tak je to ještě složitější. A Eniza má problém při náboru e, odborníků pro svoji činnost, protože za těch e, podmínek Eh, málo lidí bylo ochotných jít do Heraklénu, než se udělalo to politické rozhodnutí a agentura už to zde představila, to situaci. Takže z hlediska efektivity a úspor by nám mělo opravdu záležet na tom sloučit ta obě sídla Enizy. Politickým rozhodnutím, že o tom rozhoduje řecká vláda, kde to sídlo bude, tak je to správně ale to rozhodnutí říká, že hostitelská země, a to neplatí jenom pro Řecko, ale obecně pro hostitelské země, kde jsou agentury, tak tam je, že eh, se, že se vlády musí postarat o to, aby tam ty agentury mohly fungovat. A to teď nesouvisí ani tolik ze včasností mm, splácení nájmu. Myslím, že to by se dalo řešit a kdo zná dnešní situaci Řecka, tak možná proto jisté pochopení má, ale čistě ta ztráta efektivity, která je daná tím, že jsou ta sídla na dvou místech, nám je opravdu nedá spát tento problém. Takže já bych zde opravdu chtěl vyzvat řecký stát, Helenskou republiku, aby se zasadila o to, aby se Enisa směla vydat se vším svým personálem do Aten nebo alespoň do nějakého místa, které je do, dostupnější než Herakleion. A tak, aby se ta agentura soustředila v jednom místě. Pan generální ředitel Helmbrecht uvedl, že ten mandát bude přeskoumán v roce 2020 agentury zda bude obnoven, takže nejpozději tehdy se tím instituce budou zabývat. A ať už dospějeme k jakémukoliv hodnocení, tak co se týče obsahové náplně činnosti ENIZY, tak jsem si jist, že parlament nebude moci opět souhlasit se situací, kdy by agentura byla rozdělená do dvou míst působení. Já jsem pevně odhodlán, že pokud ještě budu moci být poslancem, až se bude měnit ten mandát Enisy v roce 2020, aby se situace změnila. A já bych eh, rád požádal příslušná vládní místa v Řecku, aby to netrvalo až do té doby. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaje. Já si přeji také, aby vaše výzva byla vyslyšena ze strany řeckých eh, orgánů. Pan Zdechovský pane předsedající já nevím jestli tato prezentace byla proto že ta agentura má mít dvě sídla nebo byla to právě ukázka toho že tato agentura ta dvě sídla mít nemá. já jsem tady čekal nějakou obhajobu toho proč jsou ta dvě sídla v řecku potřebná a místo toho jsem získal další argumenty do discharge pro zrušení, eh, zrušení toho druhého sídla. Pan Gajer tady mluvil moc hezky. Pane Gajere, máte pravdu. Mnoho věcí změnit nemůžeme. Já bych zrušil druhé sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku, třetí sídlo v Lucemburku a udělal bych jedno sídlo v Bruselu, kdybych měl tu moc. Ale nemůžeme ale tady v tom případě si myslím že můžeme vést diskuzi o tom že efektivita vynakládaných nákladů na dvě sídla je, je bohužel, bohužel mm, velice malá a to, co tady bylo zmíněno, já podepisuju. Já jsem mluvil s několika lidmi, kteří říkali, že by se tam v životě nepřestěhovali, v životě by tam nežili, je problém s tím získat odborníky. Tady se hovořilo o evropské škole, která má problém získat akreditaci. Tak na co ještě potřebujeme další argumenty? Já myslím, že nikdy se některé věci prostě neosvědčí. A měli bychom být schopni je jako poslanci a jako zástupci lidí je prostě změnit a to je i eh, případ, současné evropské unie. lidi vůbec neštve jaké máme platy možná některé ale štve je především to jakým způsobem se tady hospodaří s jejich nebo našimi všemi prostředky. vždyť je to prostě absurdní. my tady opravdu já bych chtěl v té agentuře pracovat. já jsem si prohlídl teď fotky, fotky uh, ostrova to je nádherný ostrov. miluju řecko miluju kypr miluju prostě to, to jak, jak, eh, jak to tam vypadá ale eh, z hlediska využívání evropských prostředků je absolutně další setrvání ve dvou sídlech z mého pohledu nepřijatelné a musíme se dívat na tu efektivnost. nyní stojíme před obrovskou výzvou my už jsme to tady několikrát říkali brexit a myslím si že tohle je nádherný argument kdybych chtěl argumentovat o efektivnosti evropské unie tak vezmu tuto a další agentury které mají, mají stejný problém. takže já bych přál si aby zůstalo, sídlo enisy eh, v řecku myslím si že řecko opravdu odvádí skvělou práci a podporuje tuto agenturu ale pojďme se bavit dál kde a za jakých okolností. děkuji za slovo. E, děkuji. Nevidím nikoho dalšího, kdo by žádalo slovo. E, tak já myslím, že můžeme e, poděkovat panu Zdechovskému za tyto argumenty. Ano, musíme úsporně využívat naše prostředky. Je to tak. Hned dám slovo dalším kolegům, ale chtěl bych ještě říci, že já rozhodně budu vždy vám stát po boku ve snaze najít možná úsporná, úsporné postupy. Souhlasím s tou argumentací, domnívám se, že instituce má pravdu v tom, že žádá jedno sídlo, pravděpodobně v Aténách. Já mám pozitivní informace pro vás, i přesto, že pocházím tedy z opoziční strany v Řecku. Myslím, že řecká vláda je ochotna spolupracovat. Samozřejmě budou problémy s lokálními politiky, ale my v Řecku chápáme, chápeme a známe rozpočtová omezení, myslím, že nalezneme řešení, které je třeba. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že je tady jasné, že je naším přáním, aby skončila tato situace, která není účinná. A Eh, je to skutečně plítvání prostředky. My, jakožto rozpočtový výbor, jak navrhuje eh, náš stálý zpravodaj, eh, chceme, aby tato situace nepokračovala. A mm, já tedy navrhuji, abychom se setkali s příslušným ministrem a aby nám bylo potvrzeno, že tato nenormální situace bude ukončena. Ano, takže s tím můžeme ukončit projednávání tohoto bodu a můžeme přejít eh, k takzvaným projektovým dluhopisům. Já bohužel budu muset asi na půl hodiny odejít, ale mm, bude tady mě zastupovat kolega na předsednickém místě a jistě vás to potěší. Ano, děkuji, pane předsedo. Bohužel pro mě na mě dopadá tento úkol. Takže budeme pokračovat v pořadu jednání. Nyní se dostáváme k bodu 11. Iniciativa projektových obligací a já nejprve dám slovo panu řediteli z EIB, pan Nick Janet. Děkuji, pane předsedo. Mm, je mi ctí, že zde mohu být Eh, na šesté, šestou informaci od této iniciativy projektových bondů, především co se blížíme ke konci pilotní fáze. Na úvod chci připomenout, že tato iniciativa byla spuštěna v listopadu 2012 s cílem oživit nebo mm, znovu oživit kap, financování kapitálových trhů, infrastruktury, především v oblasti dopravy, telekomunikací, energie, energetických sítí. A potřeba jednat byla nejvíce zjevná eh, z toho diagramu na pravé straně toho slajdu, který demonstruje, že před finanční krizí. kapitálové kri- trhy byly důležitými eh, finančními zdroji infrastruktury. Penzijní fondy a pojišťovny pravidelně financovaly infrastrukturu s dlouhou životností v celém Evropě nákupem obligací, které vydávaly projektové společnosti. V roce 2008 se začátkem krize toto prostě skončilo. Mm, projektová eh, projekt, iniciativa z roku 2012 byla spuštěna, abychom si pojili eh, zdroje z EIB a další zdroje a financovali eh, evropské projekty s vysokou hodnotou a také, abychom rozvíjeli financování z kapitálových trhů obligacemi zdrojů financování infrastruktury od zahájení této iniciativy. 9, brzo 10 projektů již se dostalo na trh s příspěvkem eh, eh, takzvaných PBCE, projektové, eh, projektové bondy, Credit Enhancement, a tady vidíte v rohu toho slajdu, eh, že to skutečně mělo dopad od roku 2012. Ten poměr infrastruktury na zelené louce v celé Evropě, který se nyní financuje z kapitálových trhů, se vrátil na úroveň, jaká byla před krizí. Iniciativa má tři prioritní politické oblasti. Transevropské sítě dopravní, energetické sítě a široké pásmo. Základní partnerství mezi bankou a evropským rozpočtem bylo, že nějakých 230 milionů zdrojů z evropského rozpočtu bylo k dispozici bankám, jakožto um, součást portfolia pro investice do těchto prioritních oblastí, přičemž banky použily tu rozpočtovou úvěrovou podporu, která byla k dispozici z těch 230 milionů na vydávání mm, financovaných eh, subordinovaných eh, částečných garancí, aby projektové fondy mm, dostaly dostatečný externí rating, tak aby byly atraktivní pro investory na kapitálových trzích, jako byly pojišťovny a penzijní fondy. Původní záměr byl, aby 230 milionů podpořilo trojnásobek toho čísla subordinovaného eh, dluhu vydaný, vydaného EIB, což by dále podpořilo téměř 3,5 Eh, miliardy z eh, nadřízeného dluhu, eh, což je pákový efekt, multiplikátor 19 násobku těch evropských fondů. Nyní se ta iniciativa dostává ke konci. Projekty museli, muselo schválit představenstvo EIB mm, do konce roku 2014 portfolio je nyní definováno a máme do, do prosince 2016, aby se nám podařilo ty projekty finančně uzavřít. Velice stručně k tomu, jak to mechanicky funguje. Ta prostě EIB vydá podřízený dluh, buď financovaný jaksi Mm, hotovostní příspěvek financování projektu a nebo podřízený těm nadřízeným um, poskytovatelům úvěru nebo EIB vydá subordinovaný eh, dluh ve formě částečné garance. Ty financované, nef, nefinancované um, hodnoty financuješ 20% celkové hodnoty, což Eh, zvyšuje samozřejmě na eh, značné míry ten upsaný kapitál eh, těch vydaných obligací projektových společností až o tři body mm, celkový rating A mínus, což je akceptovatelné pro institucionální investory. Tohoto bylo zatím dosaženo. Eh, doposud se uzavřelo šest transakcí na základě rozpočtové podpory z EU v pěti členských zemích. Tady, jsou, tady je seznam těch projektů. Jsou, je to doprava, širokopásmová infrastruktura, energetika, energetické sítě, dopravní projekty jsou dálnice a i přístavy. Kromě toho, vzhledem k omezeným ne, eh, evropské, eh, eh, podpoře z evropského rozpočtu, která byla k dispozici a v reakci prostě sponzorů projektu EIB uzavřela i tři trans, dokončila tři transakce ve dvou členských zemů bez příspěvku z rozpočtu Mm, EU, šest bylo pro, podpořeno počtem tři ne, jsou tedy v rozvaze EIB, je to pět celých osm bylo podpořeno, bylo vydáno až půl miliardy euro bondů na základě 0,7 credit eh, enhancement. Evropské fondy tedy byly plně využity. Tady je vizuální přehled těch projektů, které byly podpořeny. Takže tohoto bylo dosaženo zatím. S vaším souhlasem přejdu. Předám slovo um, mm, Kesvenovi z komise, aby zhodnotil za komisi, co bylo tady dosaženo do posud. Děkuji. Ehm, děkuji také komisi za tuto pre, pa, už pátou prezentaci projektových obligací. Pro nás je to nyní velmi důležité, protože um, podle relevantního právního základu jsme provedli externí hodnocení projektových bondů a bylo to finalizováno v prosinci 2015 a uh, o tom chceme informovat dnes hodnocení eh, vlastně dívalo na přidanou hodnotu iniciativy ve srovnání s jinými nástroji, dopadu této pilotní fáze na mm, trh obligací projektových. Toto bylo eh, zahájeno ve chvíli, kdy financování z kapitolových trhů bylo rekordně nízké. Pak jsme chtěli Um, zhodnotit ten dosažený multiplikátor pro evropský rozpočet a analýzu konkurenceschopnosti řešení projektových bondů ve srovnání s jinými nástroji. Když se dostanu k časovému rámci, tak to bylo eh, vlastně do července 2015, nebudu opakovat statistiky, jenom řeknu, že původním cílem bylo udělat 7 až 10 eh, projektů do konce pilotní fáze. Budeme mít 10, přičemž 3 podpořili EIB, 7 také EU. Externí konzultanti provedli hodnocení, ale také několik interview s externími aktéry. Sedm projektů bylo hodnoceno podrobně. To byly ty do e, července 2015, další tři byly již financovány. Jeden z, z nich bude uzavřen v příštích týdnech, takže nebudu opakovat Eh, ty slajdy to jsme distribuovali, pokud máte otázky, můžeme podrobně odpovědět. Schrnutí těch zjištění. Co je důležité? Eh, co týče efektivity, tak nejdůležitější, eh, která ta pilotní fáze ukázala, že ve chvíli, kdy trh projektových obligací byl naprosto bez pohybu, je tak společnou ným úsilím EIB a komise oživit ten trh tím, že um, vlastně um, hodně to propa- byla velká propagace této iniciativy, tak se to trochu rozjelo. Teď máme situaci, kdy je více institucionálních investorů na trhu ve srovnání s situací před několika lety. Ta iniciativa je důležitá, co se týče transakcí a také jako politická podpora iniciativy. Důležité je, že se to týká různých sektorů a lokalit, což bylo důležité, protože jeden z cílů iniciativy bylo ehm, proskoumat proveditelnost a ehm, možnost to replikovat v jiných kon, kon, v jiném kontextu. Vedlo to k tomu, že institucionální Investoři mají konkrétní poptávku po financování. Co se týče efektivity, tak ten pákový efekt byl vysvětlil Nick. Statistiky ukazují, že sedm projektů e, podpořených z rozpočtu mělo pákový efekt téměř 19, když se podíváme na projekty financované z EIB, tak 30krát ve srovnání s tím s tou rozpo, rozpočtovým příspěvkem 230 milionů. Co se týče sektor, sektorů, tak to, co se týče ten T, tak projektové bondy se ukázaly být vhodným nástrojem. energetice v Británii. To také byl velice cený, cená složka EIB. E, to financovalo z vlastních rozpočtů. Široké pásmo to byla je asi jediná transakce v Evropě podobná a ukázalo možnost těchto projektů i pomocí těchto nástrojů do budoucna se pravděpodobně budeme muset dívat na nástroje, které budou moci spojit projekty dohromady. Tohleto jsou menší projekty. Důležitý výsledkem je možnost financování projektů na zelené louce, snížit riziko, což bylo eh, z té výstavby, což bylo asi největší riziko pro finančníky, investory, a dále větší mm, velikost, to znamená delouhodobější projekty, nejenom na kapitálové výdaje, ale také údržba během celé životnosti projektu. V mnoha případech umožnil, to umožnilo i lepší ceny, což um, eh, ovlivnilo ty veřejné orgány, které vydávaly ty veřejné eh, zakázky. Přítomnost EIB také ukázala, že jak v fázi zakázky, tak po udělení zakázky byla velice cená, protože zajistila vlastně proveditelnost toho projektu. Investoři eh, vlastně měli eh, určitou větší jistotu díky přítomnosti EIB eh, e předtím, než ten projekt vůbec začal. E, toto se odrazilo i v ratingu projektu, kde systematicky byly by, by, pokud tam nebyly ty projektové bondy oznámené, tak to e, rating byl nižší o dva body. Co se týče relevantnosti, dosažení politických cílů, to bylo velmi relevantní během pilotní fáze, také bylo konstatováno, že se trh mění, že je tam větší likvidita, také díky mm, nástrojům kapitálové unie je tam větší ochota investorů, ať jsou to banky nebo institucionální investoři, jít na trh a financovat infrastrukturu. V budoucnu ale je třeba uzavřít několik mezer na trhu infrastruktury, co se týče podpory projektů na zelené louce. E, tam, kde to je rizikovější v některých sektorech nebo lo lokalitách. Ten nástroj byl dobře připraven. Mm, kapacita adaptace toho projektu Eh, pro různé případy byla významnou přidanou hodnotou, což platilo především pro eh, dopravní projekty, kdy se to oznámení projektu muselo přizpůsobit tomu, eh, aby, že, že se ty obligace nedaly vydávat ve stejnou dobu. Nyní se změnou situace na trhu je třeba se zaměřovat na ty sektory, kde dochází k selhání, k největším počtu selhání trhu. Takže doporučení. Ten produkt je potřeba na trhu a mělo by pokračovat nástroj projektových obligací do budoucna na podporu infrastrukturních projektů a mm, využívat pákový efekt, um, evropský rozpočet, nepřerušovat tyto projekty především jednak proto, že by došlo ke ztrátě jaksi znalosti, vědomí na trhu a také by to vyslalo negativní signál kapitálovým trhům, které zrovna začaly investovat do této infrastruktury. Byl by to tedy negativní signál pokračování podpory těchto eh, programů, takže bylo by to proti duchu kapitálo, Unie kapitálových trhů. Co se týče efektivity, je důležité se zaměřit na sektory, kde je nejvyšší přidaná hodnota EU. Důležité je, že podobný duch, který vedl komisi a EIB, aby vytvořila tuto iniciativu, mm, by měl být rozšířen dále na, na širší spektrum finančních produktů, neomezovat se jenom na úzce definované. Například co se týče přeshraniční iniciativy, energetika, širokopásmové projekty, kde je Eh, větší financování, vyšší míra financování, tak um, podobná struktura s ekvivalentním dopadem by mm, také mohla být vypra- vy- vypracována. A o to se snažíme v rámci Connecting Europe Facility. Co se týče relevantnosti, um, nové sektory, riskantnější státy a projekty, důležité je využívat možnosti nejenom Connecting Europe Facility, ale také nového fondu pro strategické investice a rozšířit to na oblasti, kde eh, je velký zájem o projektové bondy a podobné iniciativy, jako je, je třeba nízkokarbonová ekonomika a její financování, což je jedna z klíčových oblastí, kde bychom si přáli, aby to pokračovalo. na závěr bude pokračovat pozitivní hodnocení. Očekáváme, že produkt projektových bondů v rámci Connecting Europe Facility eh, pilotní fáze skončí v roce 2016, takže projektové bondy nebudou zvláštní iniciativou, ale budou sloučeny s jinými iniciativami, což je Connecting Europe Facility a další nástroje používání projektových bondů není omezená na Connecting Europe Facility, ale může být používána jako běžný produkt EIB, buď v rámci EFSI nebo investičního plánu pro Evropu. Také je důležité, aby rozšířil možnost nabízet um, více, jak si více lidem při zachování specializovaných znalostí v této oblasti, zaměřovat se nadále na případy selhání trhu, především přes hranice, méně vyzrále a e, trhy s nižším ratingem, kam chceme dostat investice do infrastruktury v Evropě. Thank you so much. Děkujeme oběma řečníkům. Spravodajem pro tuto problematiku je paní Gardia Zabal. Chcete k tomu něco říci? Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, především chci poděkovat eh, za to, že komise nám tady předložila eh, popis, jak fungují tyto projektové bondy. V tomto schrnutí, které bylo předloženo, ukazuje se, že tato fáze byla velmi uspokojivá a teď je otázka, jak to bude dále pokračovat, až skončí tato pilotní fáze. Eh, myšlenka projektových eh, bondů bude se to spíše zaměřovat na ty eh, Europe Connecting Facility, nebo půjde o těch 30 milionů eur, které se budou používat také v jiných oblastech jak to bylo použito a co se stalo s těmito penězi z hlediska rozpočtového. Perhaps if uh, EIB wants to by na to možná přímo zareagovat Evropská investiční banka a potom budeme mít krátkou diskusi o celém tématu. Ano. Jistě tak, jak jste to řekla paní zpravodajka, máme zde ten Connecting Europe Facility, takže budeme ten nástroj nabíjet, ale, eh, nabízet, ale jak říkal i kolega z komise, využijeme eh, tu technologii také mimo CEF v rámci iniciativ fondu EFSI, kde eh, o to bude požádáno. Co se týče těch 230 eur, to bylo využito v určitém portfoliu projektů, které se nyní vlastně rozšířilo. A má to eh, také zahrnout i předcházející projekty z té záručního úvěru TNT. Takže jsou zde další vlastně prostředky v rámci LGTT, i v rámci iniciativu projektových eh, dluhopisů. A díky této kombinaci je zde lepší portfoliový efekt a proto je ten nástroj svým způsobem účinnější. A těch 230 milionů bylo eh, plně uplatněno, využito. Ano. Teď se hlásí pan Zany o slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji tež komisi za vysvětlení, které zde přednesla v souvislosti s daným projektem. Opravdu to bylo zajímavé také si přečíst eh, zprávu Ernst and Young k této tematice. A ta asi zde také byla náležitým způsobem využita. Nachází se zde nesmírně zajímavé informace a já si potřebuji objasnit určitá konkrétní čísla a hodnocení, která se ve zprávě uvádějí. Ta zpráva se podle mého názoru staví dosti negativně k takovýmto iniciativám. Ale o tom už jsme také věděli, protože takováto iniciativa vlastně vychází z Junkerova plánu z iniciativy EFSI a proto z hlediska technického i obsahového vlastně nerozumím tomu, proč tyto dvě iniciativy takto existují vedle sebe. Je to přece otázka disponibilních peněz i politického postupu. A nejsem si po něj jist, jestli toto řešení, které zde máme, je opravdu to nejlepší řešení. jak potom takovýto projekt může přinášet větší nebo jinou přidanou hodnotu než EFSI. A pak podpora mm, projektu infrastruktury, těch sedm financovaných projektů prostřednictvím této iniciativy. Tak eh, je první úvaha k tomuto tématu je, že se podporovaly projekty v zemích, které trpěly méně výpadkem investic v důsledku krize z roku 2008. A to je opravdu poznámka negativního charakteru, měla by být analyzována. Další důležité téma je kontrola čísel. Máme zde tu zprávu Ernst Young, Ti uvádí pákový efekt 15 až 20, faktor 15 až 20. U některých projektů možná ještě více, ale když se podívám na ta čísla, tak konstatuji, že financované projekty, včetně těch očekávaných projektů, nakonec eh, mají celkovou výši 5 miliard eur nebo 4,2 miliardy nyní a pak ještě 809 milionů pro ty zbývající dva až tři projekty, které ještě budou následovat. A vidím také, že těch 517 milionů veřejných prostředků, to jsou přímé investice EIB, pak 130 milionů z evropského rozpočtu a 124 záruky EIB. A když to sečtu, tak nakonec se dostane eh, na 5 miliard eh, daných eh, obligací a 1,5 miliard hm, veřejných financí, ale tím pádem já se dopočítám faktor pákového efektu jenom 3,5. Další téma. Otázka investic do invest- infrastruktury se přece nevyřeší tím, že soukromý investor nebude investovat do infrastruktury, protože tam je stavební riziko. Zdá se, že stavební fáze je opravdu ta nejnebezpečnější fáze, protože v době, kdy probíhá stavba, ještě nejsou generovány peněžní příjmy a tím je vlastně ohrožená investice. Tento nástroj, ale ten, toto, tento typ rizika také nepokrývá. A u těch zde financích e, projektů Předseda přerušuje. Tak už jenom jednu minutu. Pan sami. Potom tři projekty jsou projekty na zelené louce 2, se týkají refinancování dluhů. A další jsou projekty, které už vlastně byly postavené, když došlo k emisi těchto dluhopisů. Takže méně než polovina projektů jsou projekty, kde se opravdu stavilo a pokrývalo se riziko stavby. A jak to teď ladí s tím úmyslem ručit za investice tak, aby se pokrylo to stavební riziko? Pan kolega Zany vyčerpal mnoho času. A dám slovo dalšímu řečníkovi, snad bude stručnější. Děkuji vám, pane předsedo. Já děkuji zástupcům komise za eh, tento detailní výklad. Rád bych stručně reflektoval, v jakém kontextu se vůbec nacházíme. Nejsem si úplně jist, jestli náhodou i zde v rozpočtovém výboru eh, nezačínáme pomalu ztrácet souvislosti a přehled o všech těch Eh, existujících pokusech o to, jak eh, posílit hospodářství. Máme zde projektové dluhopisy. Loni jsme odhlasovali EFSI a pan Zany už to zmiňoval. Je zde otázka, jestli tyto dva projekty budou trvalé postaveny vedle sebe nebo kde a jak jsou propojené. U Evropská centrální banka uměle má politiku nulových úroků, Všichni se tedy snaží o podobná opatření, ale všichni víme, že státy EU, alespoň velká většina z nich, už e, má e, docela velké dluhy, nebo dluhy na hranici zodpovědnosti. Chceme-li tedy podporovat investice do e, veřejných projektů, státu, tak vlastně vyzýváme státy, aby se zadlužovaly ještě více a přitom už jsou na hranicích svých možností a měli bychom tedy eh, vyrábět ještě složitější obchodní modely a modely financování, protože třeba v roce 2007 a následujících letech jsme byli pak svědky toho, jak vlastně navzájem propojené ty nejrůznější projekty financování byly, že nakonec říkali i odborníci, no bohužel já už jsem tomu vlastně sám nerozuměl, co to tam vlastně po- podepisuji a potom to vedlo k ohromným ztrátám. Toho bychom se měli vyvarovat. Děkuji. Pan Denano, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, pravda je, že projektové dluhopisy, to je možná takový malý bratránek Junckerova plánu. Tak ehm, jistě, že nás to zajímá mít eh, takovéto hodnocení a chceme poznat ten pákový efekt eh, Junckerova plánu. Takže je to jistě velice blízký projekt, dotýká se stejného sektoru, který známe v oblast dopravy, energetiky a tak dále. Možná také životní prostředí. Ano, jistě, že je důležité v těchto oblastech pracovat, ale můžeme si klást otázku, zda projektové bondy eh, skutečně mají už, již svůj eh, business model a zda má smysl mít dva nástroje, které jsou prakticky identické. Uh, I will now close the speakers list for the... Tak já nyní uzavřu seznam řečníků a dám možnost Evropské investiční bance, aby zareagovala alespoň na část dotazů, které zde zazněly. Tak já začnu někčím na několika body na vysvětlení. Co se týče vztahu mezi FC a projektovými bondy, jak bylo řečeno, nejsou srovnatelné. Projektové bondy byla pilotní iniciativa spuštěná před několika lety na oživení trhu projektových obligací FC. Začalo letos. Rozpočet na pilotní fázi byl již eh, vynaložen, utracen. Projekty už jsou podporovány. Nebudeme indikovat nový rozpočet. Um, projektové oblikoce je jeden produkt mezi mnoha nástroje, které se nabízí. A co chceme dělat do budoucna? My neproj- ne- nepokračujeme v projektovými bondy. Um, tyto nástroje, dva kanály. Proč? Protože se chceme zaměřit na eh, Connecting Europe Facility, CF. E Ještě nemáme příklady v příštích letech, ale chceme zaměřit ten omezený rozpočet CEF na pilotní průkopnické projekty, velice riskantních strukturálních věcí, obtížnějších oblastech, přičemž FC je takový dědeček um, pro projektové bondy, aby se systematicky používaly, ale ten objem je úplně jiný. CF je nom na projekty nárokovatelné podle CF, přičemž FC tam je ta nárokovatelnost mnohem širší většina investičních oblastí, jako o tom rozhodl leg- eh, eh, zákonodárce. Logika těch finančních instrumentů je příliš nezadlužovat členské státy, ale přitáhnout soukromé investory do infrastruktury. A o to usilujeme ta myšlenka je, že tyto projekty jsou nutné pro blaho komunit v Evropě a abychom je financovali, tak budeme pokračovat směs soukromých a veřejných zdrojů a pokoušíme se maximalizovat um, privátní zdroje a omezit Eh, veřejné zdroje, jenom na to, co je potřeba. A nyní předám slovo Nikovi, aby vysvětlil ten pákový efekt. Děkuji. Eh, když mluvíme o multiplikátoru, tak to je podíl mezi zdroji z evropského rozpočtu, které jsou dány k dispozici na iniciativu projektových bondů 230 milionů euro, které bylo dáno k dispozici. Poměr mezi tímto číslem a celkovou hodnotou nákladů projektových investic, které mají podporu těchto, tohoto nástroje projektových bondů. Způsob, jakým ten pánkový efekt funguje, je, že těch 230 milionů evropské rozpočtové podpory je k dispozici jako nakrytí prvních ztrát v portfoliu transakcí, kdy EIB vydává podřízený dluh, který má explicitní cíl přilákat další investory z privátního sektoru, především investorů z kapitálových trhů. Celkový částka 4,5 miliardy euro investic, tak vel, největší část toho je, jsou fondy investované privátním sektorem, hráči na kapitálovém trhu, penzijními fondy, pojišťovnami. A pákový efekt je podíl mezi evropskými zdroji, které byly dány na stůl, aby se to, to mohlo stát, a tím, co se nakonec stalo. To je tedy eh, to číslo 18. Eh, mohu to vysvětlit ještě víc, je to složité. Ještě jedna věc, vztah mezi iniciativou projektových bondů eh, a EFSI. Tady bylo několik komentářů. Padl tady komentář, že iniciativa Eh, těch projektových fondů je jakýsi vnouče FC. To je spíše rodič, protože ta technologie, finanční technologie, o které mluvíme, kdy evropské rozpočtové zdroje jsou dány k dispozici, aby EIB mohlo vstupovat do rizikovějších projektů s explicitním cílem přilákání investorů ze eh, soukromého sektoru. To je cílem eh, iniciativy projektových fondů i EFSI. Ale rozdíl je v tom, že u tého u tého pilota projektových bondů se explicitně zaměřujeme z dobrých důvodů, jak jsme říkali na začátku prezentace, na jeden konkrétní eh, instrument, to je ten podřízený dluh, subordinated credit, enhancement a kapitálový trh a penzijní fondy pojišťovny, aby se tedy vrátili na trh. EFSI, tam je širší eh, se, cíl sektorů, více instrumentů, EIB bude na sebe bere větší riziko a jsou tam e, nástroje, jak e, úvěrové, tak kapitálové, takže se to doplňuje a Giorgio vysvětlil, jak využijeme CEF na doplnění toho, co budeme financovat v rámci EFSI. Mm, to myslím, že zodpovídá na ty otázky e, s výjimkou té otázky na zadluženost členských států. Doufám, že souhlasíte s tím, že jeden z výhod EIB, eh, managementu EIB těchto nástrojů z evropského rozpočtu, že ve všech projektech, které eh, podporuje, aplikuje standardní hodnotící kritéria, takže budeme podporovat jenom projekty, bez ohledu na to, jsou to evropské peníze nebo ne, které jsou ekonomicky zdravé, finančně zdravé a splňují technická a ekologická kritéria. V mnoha případech tyto projekty jsou o transferu rizika z veřejného na privátní sektor. A klíčem by měl být tedy hodnota za peníze. Není to otázka zadluženosti, ale um, hodnoty, jakou dostanou uh, veřejné orgány za peníze, za zajištění infrastruktury tímto způsobem. Děkuji. Mm, Děkuji za tuto prezentaci a myslím, že máme docela dobrou přidanou hodnotu z této prezentace díky našim členům mm, našeho výboru za ty otázky, které položili. Dovolte, abych připomněl, že Evropský fond pro strategické investice EFSI, kalkulace pákového efektu jsou opatrnější než těch 18, je to nějakých 15 nebo 16. A ta hlavní představa je stejná, ta základní. Takže já se přidám na seznam řečníků teďka, ale já bych si z toho nedělal velké starosti. My tady slyšíme dnes, že FC má nějakých 76 miliard, co se týče pákového efektu, a to je 6 měsíců po, to zača- od začátku. Takže to bylo jenom moje osobní příspěvek. Přejdeme dál k bodu. Ještě se tedy vrátíme k bodu 9. Uh, on the control of the register and composition of the Commission's expert groups. Kontrola rejstříku složení odborných skupin komise a zpravodajko je paní Triple. A poprosil bych vás, abyste byli struční, protože poněkud máme málo času. Děkuji, já budu opravdu stručná. Dovolte mi nejprve poděkovat kolegyním a kolegům za předložení pozměňovacích návrhů. Myslím, že víceméně se jasně shodneme na tom, že chceme vidět nová horizontální pravidla usilující o férovější a transparentnější složení expertních skupin. A pak je zde hlavně otázka odměňování, kterou je třeba řešit a potom potřeba veřejné konzultace eh, neziskových organizací při definici horizontálních pravidel, protože to by opravdu ukázalo veřejnosti, že komise je skutečně odhodlána zapojit vládně ziskové organizace do definice těchto pravidel. Vím, že jsou zde zástupci komise a musím říci, že to, co jsme od něj slyšeli mm, minule, že komise vlastně nečeká na zprávu parlamentu a už na těch pravidlech pracuje. Což si myslím, že není úplně nejvhodnější postup, protože by bylo dobré, kdyby bylo možné zohlednit zprávy z Evropského parlamentu eh, právě do tvorby těch nových horizontálních pravidel. Ale pokud ta nové horizontální pravidla eh, mají být představena komisí velmi brzy, tak bych se chtěla zeptat zástupců komise, zda jsou tedy obchod, ochotni zapojit do veřejných eh, konzultací na toto téma i nevládní neziskové organizace, protože to by bylo zásadní. A potom bych ještě řekla několik závěrečných poznámek, až si vyslechneme stanovisko komise. Děkuji. Máte k tomu nějaké dotazy nebo komentáře? Takže komise se hlásí o slovo a má možnost se vyjádřit. Děkuji vám, pane předsedu. Děkuji, paní Trupl. Ano, mohu vám potvrdit to, že komise připravuje nová zrevidovaná horizontální pravidla o extrovertních skupinách komise. Ta nová pravidla se výrazně zaměří tak, jak si žádá Evropský parlament a další se zaměří na vyrovnanost, vyváženost a transparentnost. Takže máme zde záležitosti, které se právě zaměří na zlepšení vyváženosti a transparentnosti. Paní Triple zmiňovala téma neziskových nevládních organizací. pozice a požadavky eh, nevládních organizací, myslíme, výrazně řeší ten návrh horizontálních pravidel, která budou brzy přijata komisí. A já vám vysvětlím tento postoj. V druhé polovině roku 2014 Evropský ombudsman eh, spustil vlastní vyšetřování Eh, právě složení těch expertních skupin a byly vyzvány eh, evropské nevládní organizace, aby předložily své názory na expertní skupiny komise. A bylo podáno na 60 až 70 stanovisek eh, nevládních organizací ombudsmanovi. A ta byla zohledněna v dispozici nebo doporučeních úřadu ombudsmana, respektive ombudsmanky, které obdržela komise. A komise více-méně pozitivně vyhověla většině, valné většině všech těch požadavků. A už se jsme zde spolupracovali v plynulých týdnech a měsících i s Evropským parlamentem, hlavně s příslušným výborem eh, a jejich zpravodajem panem De Jongem takže vás můžeme ujistit, že ta nová pravidla jdou takovým směrem, která budou vyhovovat těm vyjádřeným požadavkům a očekáváním. Technicky za to jsme už pokročili velice daleko, můžeme brzy ta pravidla přijmout a potom zde bude Jinak by zde bylo období několika měsíců konzultací a přitom si myslíme, že většina těch požadavků už je vyřešena. Děkujeme, paní Triple. Ano, já jsem zklamaná. Já si myslím, že by to bylo docela dobré, kdybychom bývali šli tou cestou veřejného slyšení nevládních organizací a nepřijímali ta pravidla rychle s tím, že tento krok neučiníme. A to, že by komise měla přijímat nová pravidla, než se k tomu vyjádří parlament svojí e, zprávou. No měli bychom se tedy podívat, jak budou vypadat ta pravidla, jak se budou implementovat, zhodnotit to a potom se později vyjádřit, zda jsme spokojeni s novými pravidly nebo ne a vyvodit z toho své e, důsledky. Například, pokud nebudeme spokojeni, tak je zde možnost například zmrazit rozpočet, ale to prostě uvidíme později, jak ta situace bude vypadat a jak my ji budeme hodnotit. Děkuji. Někdo další se hlásí o slovo? Tím se tedy dostáváme eh, na konec tohoto bodu. A další téma je eh, mobilizace prostředků z fondu EGAF pro Švédsko. Pan zpravodaj Negresko zde není. A paní kolegyně, která měla převzít tuto zprávu, tak ta zrovna odešla, tak eh, prosím, pane Fernandesi, dávejte pozor. Rychle pokročíme eh, k dalším využitím prostředků z fondu EGAF a technická pomoc podnětu komise. Zpravodajeme pan Novakov ale pan Fernandez, koordinátor za EPP, nám slíbil, že nám poskytne přehled k danému tématu. Prosím, máte možnost. Bom, e, este Eh, relatório tem a ver com a assistência técnica para. Tato zpráva se týká technické pomoci hmm, podle eh, v rámci tedy fondu pro přizpůsobení se globalizaci a je to 360 tisíc euro. Není tam, nejsou tam žádné technické nebo právní problémy. Já jenom nahr- zastupuji kolegu, který měl být zpravodajem. Maximální částka je 0, by měla být 0,5 na technickou pomoc, takže požadovaná částka je hluboko pod tím, 360 tisíc euro. Není tam nic problematického. Děkuji. Thank you. Any... Děkuji. Nějaké další otázky? Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji panu Novakovi, který se skrývá tedy za panem Fernandézem. Evropský globalizační fond není můj oblíbený rozpočtový nástroj, musím přiznat. Je tam mnoho jiných nástrojů, které poskytují lepší výsledky za evropské peníze. Přesto vítám žádost zpravodaje eh, nutnosti zlepšení přidané hodnoty a zaměstnatelnosti beneficientů tohoto fondu. Což mě mm, mate trošku s těmi prostředky komise, když nevím, jak, kolik mm, pracovních hodin na sběr dat využívají, ale jaký je výsledek. Mm, firmy postižené globalizací Mm, špatným managementem nebo mají smůlu, tak já nevím, zda jsme schopni těmi pomocí těch dat chápat strukturální změny, které tam probíhají. Takže moje první tendence bylo prostě zbavme se toho. Komise nepotřebuje ty prostředky. My nepotřebujeme tyto informace, které stejně nemáme. To je tedy můj první dojem. Ale pokud komise je schopná dobře vysvětlit, jaké, jaké zajímavé, kvalitní informace dostáváme, jak to Evropě pomáhá, tak bychom byli samozřejmě velmi vděční. Ale já musím říct, že o tom velmi pochybuji. Nějaké další komentáře? Zdá se, že ne. Takže Možná komise by ještě chtěla něco k tomu říci? Reagovat na to, zda je důvod tedy se k tomu vyjadřovat. Pane předsedo, já dám slovo paní Pisinsky, která pracuje přímo na globalizačním fondu, aby vysvětlila ty informace. Děkuji rychlá odpověď na tu otázku. Já si myslím, že další bod programu to eh, zodpoví lépe. Informace, které, které jsou schromážděny o implementaci EGF, jsou v databázi, která se pak používá mm, zveřejnění zprávy, z níž poslední byla zveřejněna před několika měsíci a také je poskytnuta hodnotitelům, kteří poskytli toto hodnocení, o kterém se bude jednat eh, eh, jako o dalším bodu programu. Ty zprávy jsou k dispozici na stránkách EGF, stejně tak extrakt té databáze, která je obrovská. Jsou část té žádosti o technickou pomoc, kterou máte před sebou, je integrovat EGF do EFC a větší databáze, kde jsou uh, Ehm, všechny velké fondy komise a do budoucnu budeme eh, schopni lépe extrahovat informace z databáze EFSI, ale jsem připravena odpovědět na další otázky, dá k dispozici data, pokud to bude potřeba. Thank you very much. I don't see any further. Děkuji. Někdo další se nehlásí o slovo? Zdá se, že pan Zorvalc také vypadá dostatečně spokojeně takže se dostaneme k tomu, jaká jsou zde termíny. luta, je, pro zprávu je do zítřka do 18 hodin. Přijetí eh, zprávy je 4. a na plénu potom 12. se bude hlasovat. A nyní opět skáčeme v našem programu, takže se dostáváme k bodu číslo 13, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro globalizaci v případě Švédska. Paní kolegyně má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, tady mám možnost zastoupit pana Negresku, který bohužel podlehl chřipce. A Pan Negresku bych chtěl informovat, že tady máme na stole novou žádost pro uvolnění prostředků z EFG, je to ze Švédska z roku 2015. Tato žádost jde o 1,8 milionů eur a pro 500 pracovníků v Volvo nákladní automobily plus další podniky, které jsou subdodavateli eh, Volva. Eh, pracují na severu Švédska. Já nebudu se ani snažit vyslovovat eh, ta města z toho severu. A je tady především menší poptávka z čínského trhu a ehm, tento podnik musel o 10 snížit počet svých pracovníků. Došlo k velkému Eh, úbytku pracovníků, pracovních míst. To je obzvlášť eh, složité, když v oblastech, kde ze zeměpisného a klimatologického hlediska eh, není příliš mnoho podniků, není příliš mnoho pracovních míst a proto jsou tato propouštění opravdu s velkými důsledky pro daný region. Proto je tady také tato žádost o prostředky z EGF tam se to zcela mm, odůvodňuje. A my věříme, že tu prostředky budou skutečně uvolněny. Děkuji. Děkuji, paní Gardia Zabal. Děkuji, pane předsedo. Já mám krátkou otázku, pokud to víte. Proč Švédsko nezahrnulo do své žádosti přidělení Eh, také kontroly a podávání zpráv. Já jsem tuto zprávu nespracovávala, takže nevím úplně přesně. Já jsem pouze odkázaná na poznámky, které mi předal pan Negresko. No, já se vás nesnažím chytit do nějaké pasti. Ano, ano, to je to obvykle u takovýchto žádostí. takže já tam v každém případě dám pozměňovací návrh v tomto smyslu, že Švédsko tady nepočítá s prostředky na kontrolování a podávání zpráv. Žádá někdo, prosím, o slovo? Já mám pocit, že tady, tady je nějaká čínská konkurence. Není to tak, že Čína má být uznána jako tržní ekonomika? No, to bylo žertem. Dobrá. Takže nikdo další nežádá o slovo. Pozměňovací návrhy mají být předloženy dnes? Ne, zítra. Zítra do 18 hodin. 4. dubna schválíme tuto zprávu a pak, eh, když to proběhne dobře, tak 12. dubna na plenárním zasedání. Děkuji zpravodaji a dostává slovo Jose Manuel Fernández. A, takže se teď dostáváme ke zprávě pana Denanu. o přidané hodnotě Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci tak, jak e, je to možné vyjádřit v období 2007 až 2014. Prosím, pane zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Ano, je pravda, že se hodně hovoří o Evropském globalizačním fondu právě zde je to 150 milionů eur maximálně ročně. Je možné financovat až 60 nákladů na projekt a pomoci lidem, kteří přišli o zaměstnání. Je tedy pomoci vrátit se do práce. Tady mm, Toto je především nástroj solidarity pracovníků vůči pracovníkům. Je to Eh, potřebné i užitečné. Jako příklad v roce v období 2007 až 2014 560 milionů eur bylo požadováno ve 20 členských státech pro 140 eh, žadatelů. A já tady mm, pravda, nemohu příliš mnoho dalšího říci, ale počítám s vašimi pozměňovacími návrhy, že tento text obohatí. Já jsem především chtěl udělat určitou bilanci fungování fondu z hlediska rozpočtového dopadu, samozřejmě, protože jsme v rozpočtovém výboru, a také z hlediska návaznosti na další fondy, zejména Evropský sociální fond, na další komunitární finanční nástroje, které mají garantovat konkurenceschopnost podniků a také zaměstnanost, o tom, jak se využívá v členských státech a jaký to má dopad na pracovníky, kteří jsou propuštěni. A já asi nejvíce tady mám na mysli takový eh, výhled do budoucna. Eh, zda by tedy měly být nějaké zásadní změny, které by měly proběhnout, aby se reagovalo na často znášené kritiky. Především příliš dlouhá doba eh, čekání Eh, jednak eh, jsou tady individuální eh, odpovědi, které často jenom odsunou problém, aniž by skutečně řešili strukturální problémy. Abych se mohl opírat o konkrétní fakta, tak jsem se setkal s celou řadou partnerů z EGF, z evropských institucí, z klíčových aktérů u dvou témat, které jsem já měl na starosti General Motors v Belgii a pak další případ ve Francii. Eh, měl jsem také národní kontaktní eh, místa eh, a také různé organizace, které pomáhaly těm pracovníkům a jinak, i jinak se zabývaly otázkami EGF. A konstatoval jsem, že tady je velmi převážně pozitivní hodnocení EGF a tímto způsobem můj návrh prostě bere v úvahu všechno to, s čím jsem se setkal a co jsem vyslechl. Žádost o flexibilitu především mně připadá zásadní a pak také otázka synergií mezi různými strukturami v EU, zejména strukturálními fondy, které by měly v každém případě členským státům umožňovat lepší koordinaci mezi jednotlivými složkami a já si samozřejmě eh, přeji, aby se také eh, prodloužila eh, záruka pro mladé nad rámec 2017. To je velmi důležité pro tento fond. A také tady mám výzvu k Uvahám o možné rekonverzi celých velkých sektorů. Slyšel jsem už od některých, kteří říkají, že prostě ty sektory aktivit padají jeden po druhém a musíme také brát v úvahu to, co proběhlo. A skložit se možná i trošku předvídat tento fond by mohl sehrávat více eh, do budoucna zaměřenou úlohu, prostě trošku předvídat. A já tedy apeluji na komisi, aby studovala jednotlivé studie dopadu o eh, takových případech, aby bylo možné předvídat, předcházet eh, takovým propouštěním v celých velkých sektorech. Důležité je pracovat trošku s výhledem dopředu Tady přece není možné pouze napravovat eh, eh, napáchané škody. Je třeba předvídat, eh, provádět určitou prevenci. A tady je možné tímto způsobem působit. A doufám, že tato zpráva se ještě dále v tomto smyslu obohatí. Děkuji, pane zpravodaji. Tato zpráva vyvolává žádost o slovo od paní Annelí Maky. Děkuji. Jak už hovořil předchozí řečník, mělo by se to jmenovat nástroj solidarity, ale když se podíváme na ten fond, tak musím přiznat, že velkou přidanou hodnotu nemá tak, jak říkal kolega, když vystoupil u toho předchozího bodu. V některých případech eh, vlastně to opětové zaměstnání bylo jenom ve výši 4%. To je velice nízké číslo, ale chápu symbolickou hodnotu tohoto fondu pro některé lidi, ale měli bychom opravdu vidět ty konkrétní výsledky Chci ale být dosti konstruktivní, takže zde mám tři poznámky. Za prvé ráda bych upozornila na diskrepance mezi zdroji žádanými z fondu a tím, co potom eh, se platí mezi členskými státy a komisí, když je to dokončeno. Průměr na Eh, míra plnění rozpočtu bývá kolem 50% jenom a to se musí zlepšit. To by znamenalo potřebu lepšího plánování i administrování projektů na straně členských států. Za druhé, míra kofinancování 60% by se neměla zvyšovat. Je důležité, aby členské státy sami investovali své peníze, aby měli zájem o tyto projekty a ne jenom si mysleli, no ona se o to ta Evropská unie nějak postará. Za třetí, účetní dvůr a pohovořil o stavu mezi tímto fondem a vnitrostátními řešením a podobně je to situace mezi tímto fondem a Evropským sociálním fondem. Je důležité, aby zde nedocházelo k překryvům. Ale opravdu, co je nejdůležitější, měli bychom vidět nějaké hmatatelné výsledky. A 4% zaměstnanost, o které jsem hovořila na začátku, to je příliš špatný výsledek. Děkuji, prosím pana, pana kolegu. Ano, ve Finsku máme podobný problém. Prostě nemůžete mít dva bez toho třetího. Proto žádám o slovo. Já jsem uvedl příklad eh, stejné kritiky už na dalších schůzích a chtěl bych podpořit, zcela podpořit eh, to, co eh, tady kolegové z ALDE řekli. Děkuji. Děkuji. Ano, prosím, pane kolego. Děkuji, pan předseda, jen dvě vety. Děkuji, jenom dvě věty. Když jsem se ptal naší vlády, proč nečerpáme finance z tohoto fondu, když i u nás v průběhu krize krachují podniky, tak mi řekli, že my čerpáme z kohezní politiky a v rámci solidarity přenecháváme ty peníze starším členským státům. A pokud vznikne tento týden opět vláda, která už tady byla, tak ta situace bude tak to vypadá ty další čtyři roky. Děkuji. Děkuji. Nikdo další už nežádá o slovo. Já osobně tedy bych rád řekl, že to je zvláštní, že je třeba počkat na to, až proběhnou propouštění a teprve pak spustit tento fond přizpůsobení se globalizace. Samotný název přizpůsobení se globalizace eh, ukazuje, že se by se mělo působit proto, aby právě k těm propuštěním nedošlo. To je trošku jako soudní lékařství jako kdyby členské státy měly eh, klidné svědomí, že když eh, něco špatného proběhne, tak se tady pak něco požádá. A jak to, že se takto systematicky organizuje de facto odchod pracovních míst v průmyslu do jiných zemí? když naopak by to mělo být přizpůsobování se globalizaci. Někdy se říká, že prostě se to nepředvídalo, ale je to tak trošku jako u té migrace, eh, protože eh, dali se předvídat celá řada situací. Spravodaj říká, že je třeba snažit se pr- eh, pracovat trošku s předvídavostí. A co můžeme v té předvídavosti udělat, aby se zachovala pracovní místa, přizpůsobila se, ochránila se v rámci EU? Takže tato zpráva, která dnes byla prezentována a diskutována. A prosím, paní Delavala. Děkuji, pane předsedo. Já jsem požádala eh, o slovo až úplně na poslední chvíli. Mně připadá zcela správné, že takováto diskuse probíhá o EGF. Prostě EGF nefunguje tak úplně, jak eh, to tady ukazuje, ale poté, co jednou se to spustí, tak prostě opravdu je používán až poté, eh, co zklamou všechny ostatní politiky. Pro průmyslová politika, otázka Eh, nekalé konkurence ze strany Číny, což hodně postihuje evropský průmysl. Já to znám velice dobře, protože právě náš region je tím velice postižen. A my tady prostřednictvím průmyslové podnik, politiky máme určitou podporu, ale také z Evropského sociálního fondu, ale když toto všechno už dostatečně nefunguje, tak přece jenom nám tady zbývá ještě aspoň tato malá ehm, podpora, která ne, že by e, zachránila špatné svědomí, ale přece jen trošku pomůže těm, kdo jsou nezaměstnaní, e, pomůže se jejich přeškolení a eventuálně nalezení dalšího jiného zaměstnání. To samozřejmě není Eh, příliš eh, optimální situace, ale přece jenom určitá malá pomoc to je, jak čelit nezaměstnanosti, poskytnout určité podpory z tohoto fondu. Takže já bych tady do trošku určité míry chtěla říci, že ten fond přece jen pomáhá. Buďme spravedliví, používá se prostě po té, co už všechno ostatní bylo vyčerpáno a ne, ne, nepomohlo. Ano. Takže kdyby ovšem ten fond mohl zasáhnout ještě předtím, než dojde k propuštění, bylo by to ještě lepší. Ano, ale na to jsou jiné fondy, pane předsedo. Tento fond je prostě koncipován tak, že se používá následně. Tento fond je prostě eh, léčení eh, těch utrpěných ran. A zatímco jsou tady jiné politiky, které se snaží zabránit tomu, aby k těm poraněním došlo. pan Denano. Já slyším věci, které nejsou zcela přesné u tohoto fondu že by ho bylo dobré trochu lépe naplánovat a lépe monitorovat, to je zcela jisté. Ale míra e, zaměstnanosti nejsou 4%, 50% to je. To jsou reálná čísla, tak jsem to také viděl e, i ve zprávách komise. Je to tedy míra 50%. Eh, často ve stejném sektoru, ale často i v jiných sektorech, eh, kde se najde pra, pracovní místo pro ty propuštěné. Takže to ukazuje, že tady dochází k určitým rekonverzím a to dokonce i územním rekonverzím, na to se někdy zapomíná. Globálně vzato lidé jsou mobilní, profesně vzato eh, 80 mobility probíhá z hlediska typu aktivity, nikoli z hlediska zeměpisného. A pak tady samozřejmě lidé, kteří již příliš dlouho žijí v určitém regionu, tak snadno neodcházejí do jiného regionu, takže zatím je celo, celý lidský osud. A pak půjde o účast členských států. Členské státy se podílejí také podle svých vlastních eh, eh, právních předpisů a často se podílejí ještě mnohem více než to, co je požadováno. Já tedy k tomuto fondu, pane předsedo, bych řekl, že to je fond, který je dobře, že existuje, jak řekla paní Gardia Zabal. Je tady, tady i určitá malinká, malinké světelko naděje pro lidi, kteří přišli o práci v tomto fondu. Ale je dobré pracovat i s určitou předvídavostí. Kdyby Evropa více předvídala um, ekonomické změny, které eh, probíhají například v oblasti ocelářství, tak si myslím, že bychom na tom byli mnohem lépe. Já jsem proto, aby tady existovaly eh, studie o tom, jak se celosvětově mění ekonomika. Pan Geyer, pan Bargara, rychle to ukončíme. Kolegyně a kolegové, Domnívám se, když nějaká firma v situaci globalizace se dostává do problému, no tak je to problém řízení. A pokud management reaguje pozdě, tak může zakročit stát. A na to jsou, pane předsedo, nejrůznější metody, například v té spolkové zemi, z které pocházím já, tam jsou i mechanismy, že můžeme využít i regionální fond a tento fond, který zde máme, to je takový ten způsob poslední záchrany. A když teď slyším tady ty příspěvky, tak někdy je to jako kdyby byla situace nazvaná, představte si, jízdní kolo, na kterém je jenom jedno kolo. A některé ty příspěvky tady říkají, no ale když to jedno kolo do no, toho kola nefunguje, tak ho také zrušíme. A proč to, ten fond vede k míře zaměstnanosti jenom 50%, no to je politování hodné, ale proč to tak je? To může souviset například s lokálními pracovními trhy, to může souviset s tím, že ti, kdo používají ty peníze, neškolí eh, nebo nepřeškolují ty pracovníky na něco vhodného. Ale opravdu buďme opatrní v našich formulacích, když budeme, než budeme principiálně kritizovat um, nějaké nástroje, aniž bychom opravdu selektivně prováděli dostatečnou analýzu problematiky. Tady ani nejde o toho zrušit, ale o to, abychom eh, je využili v správný okamžik. Prosím, pan Maragal. Takže eh, tady už vlastně otázka, jestli by to mělo být předvídavé, nebo by to mělo být až eh, následně. Tady já souhlasím s tím, co bylo řečeno. V každém případě si myslím, že celý tento soubor nástrojů eh, se řídí podle velmi specifických eh, pravidel a eh, je otázka, zda je možné ho použít také s určitou předvídavostí v různých sektorech. To je součástí, či může být součástí rozhodnutí, která se přijímají v procesu restrukturalizace. A prostě už se tady s tím možná do jisté míry počítá a to pak může mít negativní dopad, protože je to považováno za pravděpodobnou součást dalšího vývoje. Mně tedy připadá, že naopak, kdyby se tento fond mohl zvážit v tom procesu dříve, pak všechny postupy postupy posuzování by mohly vypadat i jinak. Ano, jistě. Eh, učinila se všechna opatření v příhodné dobu a eh, to by pak mohlo být eh, jiným hlediskem pro použití tohoto fondu. Ale pak jsou tady i jiné zdroje z hlediska průmyslové politiky, které ovšem v tuto chvíli o nich vlastně ne, nejednáme. Děkuji a my to teď uzavřeme. Pozměňovací návrhy je třeba předložit do 23. března. Schvalování v rozpočtovém výboru 25. nebo 26. dubna a hlasování na plenární schůzi se plánuje na 1. června. A teď přejdeme k hlasování. A já prosím, abyste vložili kartičky do elektronického přístroje a budeme, ověříme si, jak to funguje. Zahajuji hlasování na zkoušku. A končíme. 25 hlasujících máme v sále. První zpráva. Nefunguje to? Nemám kartu. Mohu hlasovat rukou? Dobře. První hlasování se týká stanoviska naší zpravodajky paní Gardia Zabal o partnerství v rybolovu mezi EU a Islámskou Mauritánskou republikou. A to na období čtyř let. Kdo je pro schválení tohoto stanoviska? Prosím, hlasujte zvednutím ruky. Nejdříve tedy o vlastní dohodě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže eh, výsledkem je ano. A nyní o stanovisku paní Gardia Zabal. Eh, jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končíme hlasování. 25 hlasů pro plus jedno hlasování ručně, 26 tedy, tři se zdrželi a dva byli proti. Ehm, zpráva pana Miresana o partnerství v oblasti rybolovu mezi EU a Liberijskou republikou. Nejdříve o vlastní dohodě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A nyní o stanovisku pana Miresana hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Takže 24 hlasů pro elektronicky plus 1 ručně, čili 25 pro. 26. Tři se zdrželi a dva proti. Pan Fernandez. Je tady žádost o převod. Eh, número 4 diz respeito a... Děkuji, je to převod číslo 4. A týká se tří rybolovných dohod Mauritánie. a další. Je to 67,6 milionů eh, závazků a 77 na platbách. C'est par appel nominal. Vám neměl tady mikrofon, takže zahajuji hlasování jmenovitě. Končíme hlasování. Takže 25 hlasů pro plus 1, 2 proti, 2 se zdrželi. Další um, oddíly. Není tady žádná žádost? A, omlouvám se. Pane je stále ještě pan Fernandes tedy. Jsou e 150 To je číslo 5, 150 milionů z rezervy pro nouzovou pomoc, na humanitární pomoc tak aby se reagovalo na krizi v Sýrii a řešila situaci uprchlíků v Jordánsku a Libanonu, respektive eh, lidí vnitřně vysídlených v Sýrii a Iráku. Co se týče ta rezerva eh, nouzové pomoci, to je specifická záležitost a už vlastně od října jsme měli, byli odhodláni to schválit. Děkuji. Budeme hlasovat nominálně, tedy jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Scrutin Končíme hlasování 26 plus 1 hlas, to je 27 pro, 2 proti, 1 se zdržel. Pane Depré, eh, je tady žádost o převod k nějakých jiných eh, okruzích, tedy oddílech. Paní Holmajer u politiky nemovitostí. Dobrá, tak tedy skončíme eh, hlasování téměř na čas. Alespoň tedy ten konec. Teď na pár minut přerušíme eh, jednání, protože další eh, pokračování našeho jednání bude za zavřenými dveřmi.